Evropský parlament reaguje na iniciativy evropských občanů bojovat proti glyfosátům a ochraňovat lidi před toxickými pesticidy. Všichni voláme po větší transparentnosti a po nezávislém systému. Je potřeba mít včasný přístup k informacím, co se tý, eh, ze eh, orgánu pro bezpečnost potravin, tak aby celý postup pro eh, povolení vlastně aby tam zavčas informoval, zda jsou tam pesticidy, materiály vhodné pro kontakt s potravinami, zda jsou tam nějaká aditiva. Díky aktivnímu a včasnému zjišťování informací v průběhu hodnocení rizik EFSA otevírá dveře občanům, co se týká dohledu nad daty poskytovanými průmyslovými podniky. Všechny relevantní informace související s bezpečnostní potravin, bezpečností potravin budou zveřejňovány. Je potřeba ukončit nekalé praktiky jako skrývání nepříznivých studií nebo eh, špatných výsledků. Už v vlastně nechceme, aby se opakovaly případy podobné jako glyfozáty v Evropské unii, aby se nepřijímala rozhodnutí za zavřenými dveřmi, aby všechno bylo transparentnější. Tak ve světě, kde hnací sílou jsou peníze, tak občané mohou doufat, že bude robustní systém povolování, který bude dostatečně odolný externím tlakům. A já jsem ráda, že tato frakce dokázala, že skutečně jsme odolali veškerým komerčním tlakům a vyslechli hlas občanů paní Házekamp. paní předsedkyně. Už desetiletí Bayer, Monsanto, Syngenta a podobní eh, určují, kolik jejich zemědělských jedů se dostane na náš talíř a na naše pole. A vidíme důsledky ztráta biodiverzity, umírají včely, znečištění půdy vody a zemědělci, kteří už ani nevědí, jak produkovat potraviny bez chemikálií. Ti, kdo míchají zemědělské jedy, se tomu vyhýbají, protože je zde slabá legislativa, střed zájmů EFC, eh, předpojaté studie a kulární politika. Zveřejňování eh, eh, těch studií znamená menší zlepšení, ale nestačí to. Včera Například bylo schváleno 30 nebezpečných pesticidů bez evaluace nebo znovu zhodnocení. Kdy, pane komisaři, začnete opravdu eh, uplatňovat preventivní princip a jinak si myslím, že je třeba evropské zemědělské dotace zrušit. Děkuji a nyní pan Hojsling. Kolegyně a kolegové, ano, dnes je dobrý den pro Evropu. Máme totiž možnost získat zpět důvěru, která byla ztracena při schvalování glyfosátu. A srdečně děkuji 1,3 milionům občanů za to, že podepsali občanskou iniciativu Zastavte glyfosát, kteří umožnili tento postup a to, že nyní bude se schvalování chemikálí v Evropě transparentnější. Víme, že téma glyfosátu ještě není u konce, které stálo na začátku, Glyfosát je kritizován i dnes a vidíme, že i v USA je třeba ty obavy brát vážně a uvidíme, jak bude vypadat nový proces schvalování a co přinese. Čeho jsme dosáhli? Nyní bude přístup ke všem studiím, bude se moci prohlédnout každý, bude povinnost zveřejnit všechny studie, tedy i ty, které možná nejsou úplně v zájmu nějakého podniku a se může sama kontrolovat. Znamená to velký krok ku předu. A také to, že zájmy spotřebitelů a občanů jsou upřednostňovány před zájmy koncernu a proto nás těší tato dohoda a podpoříme ji. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dostane slovo Sepa Pitikainen z EPP. Děkuji. E, není možné, abychom upřednostňovali obchodní tajemství před veřejným zdravím. A proto je důležitá tato dohoda o transparentnosti v oblasti hodnocení výzkumu potravin a čím komplikovanější je ten potravinový systém a čím tím více máme informací o složkách, například o chemickém složení nebo i obsahu nanoplastů, tak o to více potřebujeme široký výzkum a publikování výsledků výzkumu a hodnocení toho, co můžeme chápat jako bezpečnou potravinu. A toto by měla zajišťovat legislativa. Případ glyfosát vedl k tomu, že komise, rada i parlament zde pokročili ku předu. Ehm, Určité informace byly vlastně v rozporu s požadavky veřejného zdraví, ale zůstaly v tom důvěrném režimu. Nyní tedy zde bude EFSA muset uplatňovat ten eh, princip lépe při produkci svých studií nebo studií. Děkuji. A nyní Kristán Silvio Busoj za EPP minutu a půl. Excellent proposal and our já bych chtěl poděkovat eh, Evropské komisi za vynikající návrh a paní Ajiso za podrobnou zprávu. Kolegové, je velice důležité, aby EU si získala zpět důvěru občanů a aby se zajistila co největší transparentnost vědeckých studií v oblasti bezpečnosti potravin, zvláště po dobře známých kontraver- kontroverzích týkající se některých citlivých výrobků, jako jsou geneticky modifikované organismy nebo některé účinné látky, jako neonikotinoidy a také již dobře známý glyfosát. Na posledním trialogu parlament dosáhl vyvážené eh, provizní dohody s radou. Zavádějí se nezávislé transparentní postupy, které jsou inkluzivní a také znamenají zveřejnění všech studií EFSA a trvalý dialog s občanskou společností, tak abychom zajistili Mm, že bude hájen především veřejný zájem. Nicméně, abychom zajistili úspěšnost tohoto právního rámce, je zcela nezbytné a chtěl bych využít této příležitosti a apelovat na členské státy, eh, podporovat, aby jejich experti se stali členy eh, skupin pro vědecké hodnocení. V současnosti pouze šest členských států zajišťuje dvě třetiny celkového počtu expertů. Děkuji. Děkuji. Nyní Catch the Eye. Mám tady několik kolegů. Jako první paní Šojdrová. Prosím za udělení slova. kolegyně a kolegové v eh, tom minulém bodě jsme hovořili o dvojí kvalitě a nyní hovoříme také o kvalitě a to je eh, bezpečnost potravin a myslím že to není o nic méně důležité než eh, ta dvojí kvalita.

paní předsedkyně. Hodnocení eh, rizika v potravinovém řetězci je nesmírně důležité téma, protože jsou zde eh, určitá rizika, ohrožení zdraví spotřebitelů, které je třeba brát vážně a musíme zde konat rozhodně. Důležité je označování. Musíme eh, přesně vědět, co je v potravinách obsaženo. A pane Katajnene, musíme se podívat také na dovozy z třetích zemí, aby dodržovali eh, pravidla například v Turecku eh, rajčata a vznikají, jsou pěstná rajčata a další zemědělské produkty, které se potom vozí do Evropské unie. A dochází k jakési nelegální helenizaci produktů, které jsou prodávány co by řecké produkty, ale přitom je to například mléko dovážené z Albánie nebo ze severní eh, Makedonie, eh, je dovážen sír a je potom prodáván jako řecký sír a to přece není možné, to je nepřípustné a znamená to také riziko pro zdraví spotřebitele a je to i problém v oblasti celní. Byl obrovský skandál s glyfosátem a je třeba, aby zde komise odhodlaně konala. Děkuji a... Paní Konečná. Vážené kolegyně, vážení kolegové tento návrh je reakcí na eh, evropskou občanskou iniciativu proti glyfosátu s velmi širokou podporou veřejnosti či na kauzu monsanto papers odkrývající nezdravé prostředí tvorby vědeckých studií na objednávku společností o jejichž výrobcích má být na jejich základě rozhodnuto

a nyní dávám slovo místo předsedovi Evropské komise Katajnenovi. Děkuji. Děkuji za slovo. Já děkuji za tuto velice zajímavou a plodnou debatu. Na závěr bych rád zopakoval, že tato dohoda byla dosažena díky spoluzákonodárcům a posílí legitimní kontrolu eh, ze strany EFSA. A toto je opravdu velmi zásadní věc, protože lidé chtějí důvěřovat orgánům veřejné zprávy. A EFSA vždy chtěla uplatňovat princip včasných informací. A toto je velice důležitá věc, protože pokud nedůvěřujeme našim úřadům, tak vlastně politicky eh, se zastírá někdy pravda, což není dobré. Také tato dohoda, které bylo dosaženo, zvýší transparentnost a posílí důvěru spotřebitelů. Já bych vám opravdu chtěl poděkovat za dobrou práci, za vaši rozhodnost při práci na tomto tématu. Také bych rád zareagoval na některé připomínky, které zde zazněly, pokud jde o výrobky prodávané na našem trhu. Všechny výrobky prodávané na jednotném trhu Evropské unie musí plnit kritéria bezpečnosti potravin, nezávisle na tom, odkud pocházejí. Takže to je další bod, který je velice důležitý pro naše spotřebitelů. EU je nejbezpečnějším trhem a naše zákony a standardy a regulace také platí i pro produkty, které jsou importovány ze třetích zemí. Takže ještě jednou vám děkuji za vaši zaangažovanost na tomto velice důležitém tématu. Děkuji vám velice, pane místopředsedo. Je to Nyní bych ráda dala slovo naší zpravodajce, paní Pilar Ayuso. A ještě jednou děkuji a blahopřeji. Děkuji, paní předsedající. Já bych jenom chtěla poděkovat všem, kteří vystoupili. Děkuji stínovým zpravodajům, také panu Katajnenovi. A zvláště bych chtěla poděkovat útvarům komise, komisaři Andru Katisovi, rumunskému předsednictví a také paní Somer, mé kolegyni, která začala pracovat na této zprávě jako zpravodajka. Díky úsilí všech těchto lidí jsme úspěšně završili jednání a dospěli jsme k rozumně uspokojivé dohodě. Eh, útvary institucí pracovaly velice tvrdě v posledních měsících, opravdu to byla rekordní doba, jak jste o tom mluvil, a myslím, že je třeba také uznat práci našich eh, pracovníků na této mm, zprávě. Já bych veřejně jim za to chtěla poděkovat. Děkuji vám všem. Děkujeme. A tímto uzavírám rozpravu o tomto tématu. Hlasovat o něm budeme zítra. Dámy a pánové, Další bod je dodatková ochrana osvědčení pro léčivé přípravky. A zpravodaj je pan Luis de Grandes Pascal a dala bych mu nyní slovo na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji, pane eh, místopředsedo komise, za to, že jste přišel mezi nás, dámy a pánové. Když jsme se pustili do této zprávy, tak to nevypadalo jednoduše. Zaznamenal jsem velice eh, rozpolupné názory z hlediska politického, z hlediska územního rozložení. Zdálo se, že to bude nepřekonatelný problém. Eh, potom tedy proběhly trialogy a nakonec jsme dospěli 14. února k vyvážené dohodě. Kompromisní dohoda, která mění původní návrh komise, Eh, vznikla v rekordním čase. Většina členských států tuto dohodu schválila a znovu to bylo potvrzeno ve výboru pro právní záležitosti. A nyní tedy vystupujeme s, tou, s tímto textem v Evropském parlamentu. EU zavedla eh, DOO kvůli eh, ochraně eh, látek, eh, zejména po vypršení původního eh, patentu a tento, toto osvědčení přispělo k tomu, že eh, nahradilo vypršený patent. Ale trh se vyvíjí a generické léky vyráběné mimo Evropu eh, se eh, vlastně začala vyrábět, ovšem evropské firmy nemohly takovéto léky eh, vyrábět a to ani v případě, že byly vyráběny pouze pro účely exportu do třetích zemí, tam, kde ochrana vypršela nebo vůbec neexistovala. Naproti tomu ve třetích zemích, kde tato ochrana doplňková není, tak mohly ty generika produkovat. A na to tedy poukazovali výrobci, že výrobci generických eh, léčiv mimo Evropu mají výhodu a navíc se to pak dostává i na náš trh. Eh, inovativní průmysl je klíčový a musíme zcela nepochybně hájit eh, ekonomii založenou na znalostech. Nezapomínejme, že tato část průmyslu investuje zhruba 35 miliard euro. A Jedná se o schvalování spousty léčiv, účinných látek. Je třeba eh, samozřejmě v této souvislosti hájit práva duševního vlastnictví, která jsou nezbytná pro eh, zajištění léků, nových typů léčby a podobně. Je tedy eh, třeba si uvědomit, že tady pak je také výroba generických léčiv, kde můžeme být velice konkurenceschopní v Evropě a můžeme tak posílit to evropský růst je třeba posílit současný rámec, abychom vyrovnali podmínky mezi evropskými a mimoevropskými výrobci generických eh, léčiv a biologicky podobných léčiv. Zatím tedy nebylo možné, aby výrobci vyráběli pro třetí trhy a když to změníme, tak pomůžeme těmto výrobcům efektivně proniknout na trhy třetích zemí. Navíc tyto stejní výrobci usazení v Unii budou moci skladovat v členském státě, kde vyrobili výrobek posledních šest měsíců eh, ochrany a po vypršení osvědčení eh, budou moci eh, ještě lépe a efektivněji soutěžit na trhu. Také máme eh, tam zapracované pojistky, abychom neohrozili duševní vlastnictví a inovace. Výrobci generických a biologicky podobných léčiv eh, musí informovat držitele osvědčení, tak, aby se někdo nevyhýbal pravidlům pro výjimky, a to nejméně tři měsíce předem. Eh, měli bychom posílit takto konkurenceschopnost, ale zároveň chceme zachovat důvěrnost citlivých informací. Schválení tohoto nařízení bude velice prospěšné pro evropský průmysl. Ten farmaceutický rok 2025 by měl znamenat navýšení výroby e, o 7,3 e, až 9,5 miliardy eur. Díky eh, tomuto nařízení také by mělo dojít k nárůstu počtu pracovních míst a úsporám ve výrobě. Samozřejmě tento kompromis nebyl jednoduchý. Museli jsme zohlednit různé názory, než jsme dospěli k vyváženému koncenzu. A děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům, také našim spolupracovníkům, kteří tvrdě pracovali a také chci poděkovat kolegyně Mercedes, která na tom hodně pracovala, rumunskému a rumunskému předsednictví. Děkuji mnohokrát. Ano, děkujeme a nyní za komisi. Místo předseda pan Katajnen, máte slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dodatková ochrana osvědčení eh, je důležitá prvkem. A toto byl velký významný výsledek eh, také pro Evropský parlament, který explicitně vyzýval eh, ve zprávě z roku 2016 paní Lady Komi eh, o strategii jednotného trhu. A zítra hlasovaná zpráva vyšla jasný signál evropským občanům i podnikatelům, pozitivní signál týkající se konkurenceschopnosti EU, výrazné průmyslové ochrany i přístupu k dostupným léčivům pro občany. To, že pracujeme pro naše občany, že to je vidět, to je nesmírně důležité. Je to také důležité eh, v souvislosti s tím randevu Evropy s jejími občany, které nás čeká příští měsíc. Je to také díky výsledkům vašich úspěšných vyjednavačů rumunské předsednictví Evropský parlament odvezl skvělou práci. Paní předsedkyně, vážení poslanci, toto opravdu nebylo lehká záležitost, rozhodně ne. Chci tedy děku, poděkovat panu zpravodaji za jeho neúnavnou práci, za těžkých politických podmínek i v výrazném časovém omezení. Dovolte mi zmínit také pana Velkena a paní Sanchez eh, z výboru, kteří vypracovali stanovisko a řadu poslanců a poslankyň. Díky vašim eh, příspěvkům se eh, vznikl opravdu vyvážený právní text o dodatkových ochranných osvědčených. Díky němu Eh, se budou moci evropské podniky zapojit do trhu z generik a budou výrazným prvkem. Eh, bude to znamenat nárůst 25 tisíců pracovních míst ve farmaceutickém průmyslu EU a EU se také stane jedním z center eh, farmaceutického výzkumu a výroby. Dovolte mi zmínit několik prvků dokumentu, o kterém budete zítra hlasovat. Eh, otázka zásob, to je důležité pro parlament a vítám eh, flexibilitu rady i komise, kteří toto zde přijali. Bude to umožněno při v posledních šesti měsících eh, chování DOO, aby byla lepší dostupnost těchto léčiv po vypršení jejich DOO. Každých pět let bude probíhat evaluace a zjišťovat, zda příslušná ustanovení jsou dostatečná nebo ne. Revizní doložka v článku 21 a nařízení dává komisi mandát, aby mimo jiné zkoumala, zda to období 6 měsíců je dostatečné pro naplnění požadovaných cílů. Potom v den eh, podání žádosti eh, v souvislosti s podáním žádosti ukázaly všechny tři instituce flexibility. A nyní tedy to bude nejpozději od 1. července 2022. A to zohledňuje požadavek, aby to bylo právně v pořádku i ekonomicky prospěšné. To znamená, že tady nebude žádné retroaktivní dopady. A základní práva držitelů DOO nebudou nějakým způsobem ohrožena. bude také přechodný režim, tak aby byly zohledněny příslušná legitimní očekávání držitelů DOO. Finální kompromis je kvalitní a transparentní. A e, výjimku doprovodí e, náležité pojistky. A máme zde i další pojistky, které přijdou ještě nad rámec pravidel, která eh, vstoupila v platnost v únoru 2019. Chápeme i potřeby výrobců mm, generik a biologických léčebných přípravků, eh, potřebou konkurenceschopnosti a umožní nám to také eh, propagaci těchto produktů v EU i mimo ní a věřím, že jste dosáhli kvalitního kompromisu. Jsou zde vyvážena politická stanoviska a někdy také eh, rozdílné zájmy aktérů. A já věřím, že parlament tento dokument zítra při svém hlasování podpoří. Děkuji vám, pane místo předsedo. A nyní má slovo pan Timo Velken za výbor Nv má dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte poděkovat panu zpravodaji i stínovým zpravodajům a stínovým zpravodajkám za skvělou spolupráci. Časově to byl opravdu náročný úkol. Čeho jsme touto zprávou dosáhli? Domnívám se, že touto zprávou zajistíme, že pacienti v Evropské unii budou mít lepší přístup k levnějším a bezpečnějším léčivým přípravkům. Domnívám se, že jsme zde konečně naplnili úkol parlamentu vyplývající z mnoha zpráv. Budou tedy i v Evropě vyráběna eh, generika a biologické lékařské prostředky, které se zatím nevyrábějí, protože tam na to nejsou náležitá právní pravidla. Víme, známe případ případy nedostatku určitých léčiv nebo z, z eh, kontaminovaných léčiv. A když budeme vyrábět zde v Evropě, můžeme lépe hodnotit kvalitu a při nedostatku léčiv se postarat o to, aby léčiva byla k dispozici. To tedy znamená skutečný krok kupředu. Jádro pudla ale bylo to takzvané stockpiling, to znamená to skladování eh, pro den po vypršení. Eh, ochraného osvědčení. A bohužel lidé zde i v komise se snažili dělat vše proto, aby k tomuto skladování vůbec nedocházelo. A to přesto, že hodnocení dopadu samotné komise uvedlo, že největší přínos je na straně výrobce eh, toho stockpilingu. Podívejte se jen na stránku 42 jejich zprávy. A tak jsme vlastně bojovali proti něčemu, co by znamenalo velký přínos pro pacienty. Nyní jsme vydobili 6 měsíců stockpilingu, to je pozitivní krok a díky revizní doložce se budeme moci brzy podívat, jestli to je dostatečné a doufám, že potom opravdu budeme mít bezpečná a kvalitní léčiva pro pacienty a dovolte mi poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří pracovali pod časovým tlakem. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Zlotovský na minutu. Vážená paní předsedkyně, Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, já bych chtěl také se připojit k poděkování eh, autorům toto nařízení jedno z mála, jeden z mála příkladů toho, že e, zákony EU mohou být příznivé i pro polské podniky a podnikatele. Měli jsme bohužel velmi málo takovýchto legislativních návrhů během tohoto volebního období. Nicméně pokud jde o toto nařízení, zde je situace jiná. Byli jsme schopni vyjednat velice dobrý text, což se nám podařilo, který otevírá nové trhy, nové horizonty pro výrobce generických a biologicky podobných léčiv a také velmi dobrá informovanost pro naše pacienty, to znamená lepší přístup k přístupnějším léčivům. A já doufám, že polské farmaceutické společnosti využijí této příležitosti. Je to velká příležitost pro nové investice, nová pracovní místa, pro tento velmi inovativní odvětví a já zítra tento návrh podpořím. Děkuji, paní Věrenka minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda podtrhla, že jsem skeptická vůči eh, možným pozitivním dopadům návrhu na pacienty i farmaceutický průmysl. Pro mě je zásadní zájem eh, pacientů a pacient Eh, já jsem vlastně eh, překonala rakovinu, takže ten pohled pacienta pro mě zůstává důležitým tématem. Ale vyzývám komisi, aby tedy tuto záležitost sledovala a případně revidovala. Patenty pro farmaceutický průmysl nejsou jen tak něco. Je to odměna za dlouholetou práci, kterou do toho ten podnik předtím dal, tak aby se mohl na trh dostat nový léčivý prostředek. Hovořím o odměně, ale asi bych spíš měla hovořit o jakémsi pojištění, protože investice do nových léčiv jsou enormní. Například, abyste našli nové antibiotikum, tak jenom jedna z deseti tisíc molekul e, přispěje k tomu, že vznikne nové léčivo, ale ty ostatní molekuly musíte také nějakým způsobem zkoumat a kultivovat abychom zajistili tu nezbytnou inovaci, tak abychom pacientům mohli nabízet nová léčiva, musíme opatrně zacházet s, paci- s patenty a ochranou duševního vlastnictví a proto nebuďte slepí před potenciálními dopady na tento sektor. Děkuji a není paní Konečná. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové

Děkuji, je to můj poslední příspěvek v tomto Evropském parlamentu a jsem hrdá, že mohu hovořit o této věci, kde vlastně eh, prokázala Evropský parlament eh, vlastně zajistit lepší přístup k léčivům, což je opravdu jedno ze základních práv. To není to jenom prodlou, prodlužovat patenty a léčivům. To je velice důležité. Tento návrh umožňuje alespoň výrobcům generických eh, léčiv eh, už zajišťovat všechno to, co už je legální. Je to malý krok, ale je to určitě krok správným směrem. A ambi- je zde ambiciozní revizní doložka. Je zde, co se týká eh, lhůta 6 měsíců pro stopiling je dostatečná a jsou zde potom otázky přechodného režimu, tak a aby ta reforma byla zásadnější, takže děkuji za tuto práci na této skvělé zprávě. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Bošol, pan Petrle Marias eh, v rámci Cash DI. Děkuji. Toto nařízení eh, zajišťuje výjimku pro naše evropské podniky. Díky tomu budeme moci vyrábět generická a biologicky podobná léčiva. Budou chráněna, eh, pokud budou výhradně určena pro export do třetích zemí nebo pro skladování pro eh, vstup na trh Evropské unie od prvního dne po vypršení toho doplňkového certifikátu. Toto opatření umožně, umožní našim výrobcům, aby byli konkurenceschopní na trhu třetích zemí, kde kde doplňková ochrana neexistuje nebo vypršela a našim občanům také poskytne vhodný přístup k léčivům, zejména v členských státech, kde něk- ceny některých základních léčiv jsou velice vysoké. Na závěr bych chtěl poděkovat panu de Grande Psi Paskalovi za skutečně vynikající práci na této zprávě. Děkuji. Děkuji. A další řečník je pan Marias. Děkuji paní předsedkyně. Nesmíme zapomínat na to, že hlavní téma, o, o které nám musí, kterým se musíme zabývat, je ochrana veřejného zdraví a samozřejmě zájmy samotných nemocných, samotných pacientů, což znamená, že musí mít zajištěn přístup k levným nebo cenově přístupným léčivům opatření pro podporu konkurenceschopnosti, pro patenty v evropském farmaceutickém průmyslu. Toto všechno musí být ve službách tomuto cíli, o kterém jsem hovořil, tedy co se týká veřejného zdraví. Nemělo by se stát, že dojdeme do nějakých extrémů, kdyby byly pouze velmi drahé léky, které by nebyly pacientům přístupné. Vím, že byly použity prost, takové prostředky, aby se zvýšily ceny léčiv. Například standardní případ Novartis v Řecku a je opravdu nutné, aby všichni, kdo za toto odpovídají, byli identifikováni a aby byly stanovené sankce těmto společnostem. Pane komisaři Katajnene, je také potřeba dbát na eh, zásoby, to je velice důležité. A nadnárodní koncerny by neměly využívat těchto ustanovení pro export léčiv, aby nedocházelo k jejich deficitu v Evropské unii. Pokud se nám podaří toto všechno dodržet, tak evropský farmaceutický průmysl zůstane konkurenceschopný a zejména se nám takto podaří lépe chránit nemocné a spotřebitele. Děkuji. Eh, Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážený pane místo předsedo, chtěl bych eh, poblahopřát kolegovi de Grandesovi k dobře odvedené práci. Vítám změny legislativy o doplňkových ochranných osvědčeních. Díky tomu budeme mít v Evropě více léčiv a také budou rovné podmínky pro výrobce mm, generik a biologicky podobných léčiv s těmi, kteří jsou mimo evropští. Také doufáme, že se umožní vývoz do třetích zemí. A také jsme usnadnili vstup na evropský trh po vypršení osvědčení poslední době totiž docházelo k tomu, že ty náklady byly velice vysoké. Musíme zajistit, aby se léky dostávaly na trh rychleji a toto znamená, že pacienti budou mít rychlejší přístup k levnějším lékům. A to je další doklad, že EU funguje a že jí leží pacienti na srdci. Děkuji. Na závěr rozpravy nyní dám slovo panu místopředsedovi komise, panu Katajnenovi, prosím. Vážená paní předsedající, velice stručně bych chtěl poděkovat za kvalitní rozpravu a ještě jednou eh, poblahopřát panu zpravodaji. Opravdu velice dobrá práce. Toto je politicky citlivé téma, ale to řešení je opravdu výkladní skříní pragmatismu. Jedná se o velice praktické řešení. To znamená, že Evropští výrobci generických a biologicky podobných léčiv budou na stejné úrovni, budou mít stejné podmínky jako jiní výrobci a zároveň patentová ochrana bude pokrývat všechny eh, inovující podniky. Eh, toto je velice jednoduchý popis dosaženého kompromisu. Myslím, že ukážeme, že tento kontinent chce pomáhat novým generacím, chce je chránit a zároveň chceme vytvořit i spravedlivé podmínky pro výrobce generických a biologicky podobných léčiv, takže myslím si, že to je velice dobře, dobré rozhodnutí pro naše pacienti, naše spotřebitele a také velice dobré rozhodnutí pro výrobce, pro průmysl a zvláště pro ty jeho složky, které jsou eh, inovující. Děkuji mnohokrát za vaší práci i vám a nyní dostane slovo pan zpravodaj, pan de Grandes na závěr rozpravy. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo komise, za přítomnost, za vaše slova. Chtěl bych ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům. Někdy během této práce jsem se cítil osamoceně, protože stínoví zpravodajové byli velice nároční, ale to bylo dobře. Oni vyžadovali, aby opravdu ten text byl vyvážený. Někdy parlament potřebuje eh, koncenzi a díky tomu Eh, dospějeme k dohodě. Je to eh, někdy se říká, že to je mnoho povyku pro nic, ale to nebyl tento případ, protože ten výsledek je skutečně seriózní, eh, zajišťuje, zajišťuje rovnovážný přístup. Máme na jedné straně výrobci generik a biologicky podobných léčiv, ale hájíme zájmy i druhé strany. Myslím si, že obecně můžeme říci, že to je text ve prospěch EU a já doufám, že tedy díky tomu toto nařízení bude efektivní a dostatečné. E, máme tady i doložku o přeskumu a v případě potřeby můžeme text ještě doplnit nebo pozměnit. Nicméně já si myslím, že tento text naplňuje cíle končícího volebního období. Já také opouštím tento parlament a chtěl bych tedy na závěr poděkovat vám všem za spolupráci. Děkuji vám. Mnohokrát, pane eh, de se děkuji také za rozpravu. Tím rozpravou končím a hlasování proběhne zítra. Děkuji i vám, pane Katajnene, za vaši práci a vítám zde paní Jourovou. Pane Katajnene, děkujeme a přejeme vám dobrou noc. A dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise případné vyhoštění Juliana Assange. Vítám paní Ciot, máte slovo, prosím. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní Jourová, děkuji za možnost zařadit na program téma možného vydání Juliana Assange. Kdy, když eh, hovoříme o ochraně veřejného zájmu, tak vysloblouři eh, hrají důležitou roli při informování o nekalém jednání pro veřejnost a zaslouží si právní ochranu. A já vím, že jste o tom včera diskutovali v souvislosti s rozpravou o whistleblowingu. Sledovali jsme nedávné události týkající se případu pana Assange. Pan Assange se uchýlil v Londýně na akvádorskou ambasádu v roce 2012, aby eh, ne, musel do Švédska na výslech eh, týkající se eh, vinění z sexuálního útoku a také se volal vydání do USA za to, že zveřejnil tisíce tajných amerických dokumentů. Jak jistě víte, 11. dubna Ekvádor eh, eh, zrušil azyl eh, panu Assangeovi a pan Assange v důsledku toho byl zatčen britskou policií a britské soudy ho odsoudili za určité záležitosti. Eh, nyní panu Assangeovi hrozí eh, trest v USA a je možné, že bude obnoveno řízení ve Švédsku. Dovolte mi poukázat na to, že rada jako taková nediskutovala o možném vydání pana Assange a nezaujala k tomu žádnou pozici. Extradice jsou v exkluzivní kompetenci členských států. A proto nyní spočívá tato záležitost v rukou britského soudního systému a britského ministra vnitra. Dovolte mi ale poukázat ještě jednou na to, že pro radu je nesmírně důležitá ochrana whistleblowerů. Během minulého měsíce Evropský parlament a Rada napřeli své úsilí na to, aby eh, došlo k dohodě o směrnici o whistleblowingu před koncem stávajícího legislativního období. A do dohodě došlo a dnes se hlasovalo na plénu o eh, tomuto dokumentu. Já vám děkuji za pozornost. Ano, děkuji za vaše slova. A nyní dostává slovo paní Jourová jménem komise. Evropský parlament požádal komisi o prohlášení o možném vydání Juliana Assange ze Spojeného království. Můžeme vás informovat, že vydání mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy se řídí bilaterální dohodou a podřízenou dohodou mezi EU a US o vydávání extradice není možná, pokud je důvod, že by se mohlo věřit, že by to vedlo k trestu smrti. Dále soud také rozhodl, že členský stát musí eh, vlastně rozhodnout o extradici, pokud je tam závažné riziko, že jsou porušována zásadní, základní práva žalovaného Švédsko. V tomto případě eh, vydalo evropský zatýkací rozkaz poté, kdy jeden odval v roce 2017 a britský eh, soud musí tedy vlastně rozhodnout, zda uvede, udělí precedens tomuto, evropské, eh, tomuto evropskému zatýkacímu rozkazu. Není tam nejsou jasná pravidla v tomto ohledu, ale spíše seznam určitých faktorů, které je potřeba vzít eh, v potaz. Jakožto obecná připomínka bych chtěla říci, že Evropská komise nemá příslušnost, aby zasahovala do soudního řízení prováděného před soudem v členských státech. Zde to patří, my plně věříme v nezávislost a profesionalitu britského soudu, aby tedy přijal správné rozhodnutí založené na příslušných důkazech. Děkuji. Pan Pospíšil za, EP, za EPP.

Děkuji, nyní paní Gomez. Vydání pana Assange do USA by se mělo zabránit. Jenom tak můžeme zaručit, že Evropa bude chránit ty, kteří hájí transparentnost a pravdu a kteří chtějí svobodnou a pluralistní společnost. Trumpova administrativa eh, je taková, že tam prostě nemůžeme zaručit nestraný soud. Eh, ten soud by byl využit k potlačení svobody tisku a svobody vyjadře, vyjádření, jak už na to eh, například poukazují organizace jako Human Rights Watch. Navíc tady je pro Assange riziko, že by mohl být odsouzen k trestu smrti. A případ případy jako eh, voják Manning eh, eh, ukazují, jaká je situace. Jsou to lidé, kteří odhalovali pravdu o tom, co se dělo v Iráku, v Afghánistánu, o zločinech, který, které se páchaly v Guantanámu, Eh, hovořili eh, o eh, takovéto korozi v americké společnosti nebo u evropských vlád, které jim napomáhaly. Já jsem vděčná za odhalení Wikileaks. Viděli jsme seznamy letů, které byly umožněny třeba portugalském. Jsou to lety, které směřovaly z Ázie na Guantanamo. Ti lidé tam pak byli mučeni a tohle se skončilo právě díky Wikileaks. Pan Assange také čelí obvinění ve Švédsku. Pokud eh, jsou pravdivá, musí se zodpovídat před švédským soudem. Ten zajišťuje nestranost. Doufejme tedy v nestranost eh, Ehm, soudu v Británii a ve Švédsku, ale neměli by vyhovět žádosti o vydání do USA. Mě znepokojuje, že Julian Assange po sedmi letech strávených na ekvádorské ambasádě eh, je nakonec předán těmi stejnými, kteří mu udělili eh, azyl eh, a kteří se snaží útočit na demokratickou stranu v Americe, jak vyplývalo ze zvláštního protokolu USA. Eh, chtějí uh, soudit eh, Assange, ale my ho musíme chránit jakožto oznamovatele i ve smyslu směrnice, kterou jsme schválili. Jenom tak budeme hájit ty správné evropské zásady, jen tak zajistíme práva obviněných před soudem a ochranu všech těch, kteří dávají v šance svůj život, aby odhalili tyto informace. Julian Assange si zasluhuje ochranu a zasluhuje si eh, obhajobu svých základních práv. Děkuji.

vy na to můžete mít určitý názor na jeho jednání já mám třeba jiný ale tohle je extradiční trestní kauza a my jsme politici přece nemůžeme nějakým způsobem chránit v uvozovkách použila jste tento termín a zasahovat do soudního řízení v zemi kde ta extradice probíhá. jak byste ho tedy chtěla chránit zní můj dotaz. No Já chci říci, že žádná evropská země by neměla člověka vydávat do země, kde hrozí trest smrti. A to je právě případ USA. Je mi líto. A skutečně, pokud Assange bude vydán do USA, pak by mohl eh, eh, čelit obviněním, eh, za která může být uložen trest smrti. A to je zásadní důvod, proč nemůžeme dopustit, aby ten člověk byl vydán soudem jakékoliv země. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Urbán Krespo má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající. Zadržení Assange je velice temným okamžikem pro svobodu informací. Jeho zadržení postihuje nás všechny. Data, která byla zveřejněna díky Assangeovi a Wikileaks, odhalily válečné zločiny, vraždy novinářů a také mnoha porušení lidských práv ve světě. Pracovní skupina pro svévolná zadržení označila eh, Assangeovo zadržení za nezákonné. Také zpravodajka pro mimo Eh, soudní řešení OSN označila vydání Assange do USA za nebezpečné. My jsme tady dnes schvalovali směrnici na ochranu právě takových osob, jako je Assange a měli bychom se jí držet. Vydání Assange by bylo velice nebezpečným signálem, že ti, kteří se postaví korupci a zneužívání moci, to mohou velice draze zaplatit. Pokud dopustíme, aby byl vydán do USA, pak by to znamenalo, že se vzdáváme části své demokracie, že se vzdáváme práva na informace. A to bychom neměli dopustit, dámy a pánové. Děkuji a nyní vystoupí paní Eva Žoli. Bez mikrofonu. Děkuji. Možné vydání Juliana Assange, zakladatele Wikileaks, do Spojených států je záležitostí, kde se nejedná o osud člověka, ale jedná se o budoucnost našich demokracií. Musíme nahlas hájit právo na informace, svobodu informování a transparentnost, protože právě o to tady jde. Assange zveřejnil informace, které jsou nepříjemné, zejména o válečných zločinech, jež se dopustili Spojené státy. A než aby Eh, tedy americká vláda se postavila čelem ke svým zločinům, chce umlčet hlasy, které na to poukazují. A my se proti tomu musíme postavit, musíme hájit otevřené transparentní demokracie, které odpovídají za své konání. Dnes se soudí jeho odvaha pokud budeme souhlasit s extradicí Assange, tak můžeme zítra vydávat všechny, kteří budou zveřejňovat citlivé informace eh, novináře Guardianu, Le Monde, Spiegelu, kteří zveřejnili informace o Nikle z Wikileaks. Francie by měla dát azyl Assangeovi a hájit transparentnost. Děkuji. A nyní za FDD. Mám tři minuty má slovo Willem Dartmouth. Děkuji. Začněme jednou věcí. Není dobrou myšlenkou pro politiky, aby se snažili zasahovat do právního procesu. Je to vlastně velice špatný nápad. Oddělení politiky a práva je základní pro západní demokracii. V případě Juliana Assange eh, byl předveden před soud a byl eh, odsouzen, eh, protože porušil pravidla hm, kauce. Potom v USA je eh, viněn z hackingu a to, toho se týká extradiční řízení. Bude slyšen před britským soudem a to, co říkal rada, vlastně nebylo správné, protože nerozhoduje ministr vnitra. Mnozí, včetně mě, nesouhlasili s některými rozhodnutími britských soudů, ale žádná rozumná osoba nespochybňuje profesionalitu a objektivitu britského soudnictví. Nicméně paní Gomeš a další kolegové chtějí, aby právní proces, aby se do něj vněšovala politika. Je to můj poslední projev v parlamentu, ale musím nesouhlasit, protože eh, směšovat eh, politiku a právo je eh, v rozporu s demokratickými hodnotami a demokratickými institucemi. My jako politici bychom měli právní záležitost Juliana Assange nechat být. Tak jaké co vedlo pana Assange k tomu, že se vy, eh, vyhnul pravidlům kauce. Bylo to evropský zatykací rozkaz a ten nepřicházel od eh, švédského soudu, ale od švédského státního zástupce. Navzdory tomu EZR, eh, když je vydán EZR, tak nemáte vlastně solidní možnost se bránit proti vydání a to je znepokojivé. My zde hovoříme o lidských právech, ale to SAD, ALDE, britští Libdem a všichni, co podporují ten evropský superstát, až jsou to i titíž lidé, kteří mohutně podporují evropský zatýkací rozkaz. Jejich odvolání hájit občanská práva a evropské hodnoty jsou prapodivné, jako to vidíte například v případu pana Assange. Vy se hlásíte k eh, občanským svobodám a eh, řádnému právnímu eh, procesu, ale pak se podívejte, co se například děje v Kale. A to všechno se děje ve jménu větší integrace. A já, kdybyste raději přemýšleli, k tomu vás opravdu vyzývám a žádá vás o tom. Děkuji a nyní za eh, GUE pan Děkuji. My podporujeme whistleblowery, ale my nemáme žádné kompetence v této oblasti. Rada a komise. A, ale my tady jsme prostě politický orgán a proto můžeme mít i politický náro, názor na určitá fakta. Dejme tomu, že nějaký evropský novinář má v něčem pravdu a něco napíše, eh, něco zveřejní o Iránu. Bude-li eh, Assange vydán, tak je to precedent a Irán bude moct